jedna eh, procesní poznámka, tak prosím, ale doufám, že to je skutečně k věci. Eh, děkuji vám mnohokrát, eh, pane předsedo. I já vám všem přeji hezké prázdniny, ale rád bych také řekl, že je dlouhá tradice, že rozpravy k lidskoprávním otázkám jsou ve čtvrtek odpoledne, ale myslím si, že tyto věci jsou tak důležité, že by se měly diskutovat a hlasovat jaksi s větší přítomností poslanců. Možná, že pro příští parlamentní období by se o těchto tématech mohlo hlasovat společně s dalšími hlasovanými tématy a debatovat by se mohlo ráno, abychom nerozhodovali o tak důležitých lidskoprávních tématech eh, v tehdy, když je v sále 30 lidí. Děkuji vám. Ano, děkuji. Eh, bereme vaši poznámku na vědomí. Zapsali jsme si to. Nicméně všichni, kdo se o toto téma zajímají, zde mohou býti. Záleží na poslancích, aby se účastnili zasedání. Nikdo jim v tom rozhodně nebrání. Děkuji, odročuji zasedání.